Nejprve bych chtěla srdečně přivítat ministra Marka Savického, bývalého předsedu Rady pro zemědělství, který představí výsledky polského předsednictví. Milý Marku, nejprve bych ti chtěl skutečně z celého srdce poděkovat za výbornou spolupráci s naším výborem pro zemědělství. Měli jsme mnoho příležitostí se vzájemně setkat. Konkrétně bych chtěl zmínit tři velké konference, které se uskutečnily také za přítomnosti pana komisaře Čološe. Na těchto konferencích jsme projednávali celý legislativní balíček navrhovaný komisí, který se projednával spolu s ministry 27 členských států a také se zástupci zainteresovaných subjektů a rovněž zástupci akademického světa. Dále bych ti také chtěl osobně poděkovat jménem našeho výboru za velmi dobrou práci během polského předsednictví v celé řadě oblastí, které byly rovněž náročné. Zároveň bych chtěl také zmínit politickou dohodu, které bylo dosaženo v oblasti eh, legislativního balečku k otázce mléka což byla první legislativní záležitost, která se řešila formou spolurozhodování, kterou jsme uzavřeli. A jak víte, na příštím štrasburském jednání by se mělo uskutečnit plenární zasedání a následně to bude zveřejněno v úředním věstníku. Takže ještě jednou, Marku, děkuji za to, že jsi k nám zavítal a chtěl bych ti i hned dát slovo, aby si mohl představit výsledky polského předsednictví. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Více než před půl rokem jsem vystupoval v tomto výboru poprvé a v tu chvíli jsem řekl, že polské předsednictví učiní opravdu maximum proto, aby probíhal řádně dialog mezi všemi evropskými institucemi. Doufal jsem, že naše spolupráce bude plodná a nepletl jsem se. Byli jsme první předsednictví, po Lisabonské smlouvě, které muselo úzce spolupracovat v rámci nového procesu spolurozhodování. V oblasti zemědělství je spolurozhodování eh, novum. Je to nová zkušenost jak pro europoslance, tak pro zástupce členských států a Evropské komise. Dobrým příkladem byly trialogy, eh, těch jsme měli v oblasti zemědělství více než 20. A tento nový styl práce vedl k tomu, že i já jsem měl více kontaktu s Evropským parlamentem. Se zástupci Evropského parlamentu jsem se setkal více než 30krát. Během polského předsednictví proběhlo pět formálních rad pro zemědělství a rybolov a kromě toho jsme měli jednu neformální radu ve Vroclavi. Na neformální radě a pan předseda De Castro pan komisař Čolos a já jsme se dohodli na zásadách spolupráce, kterým jsme měnili způsob řešení problému a diskuze mezi třemi institucemi, tedy parlamentem, radou a komisí. V programu polského předsednictví dostalo zemědělství velkou prioritu. Ta priorita byla obecná Evropa, potraviny, energie a obrana. Při realizaci strategických a obecných cílů jsme se snažili eh, co nejvíce poslouchat Evropský parlament, eh, zemědělce, podnikatele a obchodníky v této oblasti, spotřebitele i ministry zemědělství z členských států EU i třetích zemí. Zemědělství je pro Polsko velice důležité a stanoviska, které prezentovali účastníci legislativního procesu, nevždy odpovídaly našim zájmům, ale přesto jsme se vždy snažili řídit zájmy společenství. Snažili jsme se zachovávat neutralitu a prezentovat eh, vyvážená stanoviska. Doufám, že se nám to povedlo. Pane předsedo, eh, vážení poslanci a poslankyně, jsem především spokojený, s naší spoluprací v oblasti reformy společné zemědělské politiky. Poté, co Evropská komise prezentovala balíček, začalo polské předsednictví pracovat na všech úrovních rady. Probíhaly formální diskuse eh, na ministerské úrovni v říjnu. Došlo k obecné prezentaci všech sedmi legislativních návrhů. S tím, že potom v listopadu jsme se zabývali novým systémem přímých pladeb a v prosinci jsme hovořili o budoucnosti druhého pilíře společné zemědělské politiky. Ve zvláštním zemědělském výboru jsme také analyzovali hodnocení dopadu těchto reform. Probíhaly také velmi intenzivní práce v pracovních skupinách a tam se nám podařilo dopracovat první technickou analýzu nařízení o přímých platbách, rozvoj venkova a, a také a první analýzu finančního nařízení. Jsem velice rád, že se nám podařilo při této diskusi o návrzích komise zajít i za rámec rady. Tady v parlamentu proběhly veřejné diskuse o návrhu Evropské komise o reformě společné zemědělské politiky. A já bych chtěl využít této příležitosti a moc vám poděkovat eh, za vaši práci za ochotu spolupracovat s polským předsednictvím. Chtěl jsem jenom připomenout, že první diskuse za účasti ministrů zemědělství členských států, členů vašeho výboru a komisařem, který má na starosti zemědělství a rozvoj venkova, proběhla 7. listopadu 2011. Další diskuse v podobném formátu, té se také účastnili zástupci zemědělských a jiných nevládních organizací proběhla 23. listopadu. A třetí zasedání, eh, který se účastnila i akademická obce, proběhla 19. prosince. Cílem těchto zasedání bylo provádět eh, veřejnou diskusi. A snažili jsme se studovat eh, balíček návrhu společné zemědělské politiky po roce 2013. Všichni účastníci této diskuse poukázali na to, že existují zásadní rozdíly názoru na tento balíček a jeho části týkající se společné zemědělské politiky po roce 2013. Týkalo se to především dělení financování mezi první a druhý pilíř společné zemědělské politiky s tím, že většina členských států chtělo, aby Evropská komise co nejdříve předložila kritéria, podle kterých se budou dělit prostředky ve druhém pilíři. Dále se to týkalo způsobu provádění přímých pladeb. Některé členské státy chtěly, aby docházelo k, blížší, k rychlejší konvergenci a poukazovali na to, že dochází k nerovnému zacházení se zemědělci v jednotlivých členských státech. Některé členské státy vyjádřily určité obavy z toho nového systému, kdyby se v podstatě do roku 2019 postupně platby vyrovnávaly. Kromě toho otázka ekologizace SZP eh, vedla k určitým obavám. Někteří měli pocit, že to sníží konkurenceschopnost evropského zemědělství a eh, zajištění bezpečnosti dodávek potravin. Řada delegací také hovořila o tom, že ta míra ekologizace by měla vycházet eh, z velikosti obdržené podpory. Také se hovořilo o dumpingu. Některé členské státy mají problém Eh, že s tím, že tady existují různé sociální a daňové systémy. Podpora malých zemědělských hospodářství. Tady tento návrh byl přijat poměrně pozitivně, ale ne všechny delegace se domnívají, že to opravdu vede ke zjednodušení. Některé členské státy apelovaly na to, aby tento prvek byl nepovinný. Podpora malých zemědělců, k tomu přistupovali lidé pozitivně, byť některé členské státy měly pocit, že tento nástroj by také neměl být povinný. A potom také definice aktivního zemědělce. Je to dobrý nápad, jak bylo řečeno, ale eh, mnozí měli obavu, jestli to bude možné provést bez navýšení administrativní zátěže. To říkali různé členské státy. A kromě toho platby pro eh, znevýhodněné oblasti. Řada delegací měla výhradu proti novým kritériím a určování těchto regionů. Ta záležitost se dostala poměrně daleko. Řada delegací kritizovala Evropskou komisi za nedostatek zjednodušení evropské společné zemědělské politiky. Říkali, že návrhy jsou složité a že navyšují byrokracii. A vnáší mnoho prvků, kterých úplně není jasné, k čemu přispívají navíc. A já jsem přesvědčen, že spolupráce polského předsednictví a Evropského parlamentu eh, při nové zemědělské politice určitě budou dobrým základem pro další práce nadcházející předsednictví. Pane předsedo, eh, jednou z priorit polského předsednictví bylo také rozvíjet obnovitelné zdroje energie na venkově. Na zasedání Rady Evropské unie pro zemědělství a rybolov eh, v září Evropské předsednictví eh, iniciovalo dialog eh, ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství EU eh, vyšším používáním obnovitelných zdrojů energie. Tato diskuse vycházela z konference z 16. července, která proběhla v Sopotech, ale také z pracovního oběda ministrů zemědělství během rady 19. listopadu. Členské státy pozitivně kvitovaly iniciativu polského předsednictví a e, evropské diskuse o energetickém využívání biomasy. Členské státy se domnívaly, že zemědělství by mohlo sehrávat klíčovou roli při plnění ekologických cílů Evropské unie. Nicméně hlavním úkolem zemědělství i nové společné zemědělské politiky by měla být vyvážená produkce potravin. Zjistili jsme, nebo řekli jsme, že eh, především vedlejší produkty a zbytkové produkty zemědělské produkci bychom měli používat k energetickým cílům. Bylo řečeno, že by ani ekologicky, ani ekonomicky nedávalo smysl převážet biomasu na delší vzdálenosti nebo ji dovážet ze třetích zemí. Bylo řečeno, že biomasa dovážená do Evropské unie musí plnit taté, ty, ty též podmínky jako biomasa produkovaná v EU. Jsem přesvědčen, že výsledky diskusí týkající se podpory obnovitelných zdrojů energie ve venkovských oblastech by se také daly využít k další práci na legislativních návrzích Evropské komise, které se týkají SZP po roce 2013. Pane předsedo, pokud dovolíte, tak bych krátce představil výsledky polského předsednictví v oblasti zelené knihy o propagaci. Na poslední radě 19. Eh, července loňského roku Evropská komise předložila eh, sdělení o zelené knize a tím se zahájila diskuse o změnách eh, tvaru této politiky. Pro polské předsednictví to byla velice důležitá otázka. Propagace zemědělsko-potravinářských výrobků z Evropské unie v Evropské unii i jinde je důležitým předpokladem zajištění konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Kromě politických diskusí, které se točily kolem publikace této zelené knihy, komise provedla také veřejné konzultace. Ty byly zhrnuty 29. listopadu ve Varšavě. Tam proběhla konference o propagaci evropského zemědělství, respektive novému přístupu k této problematice. To byla konference, která byla, pod, která byla organizována polským předsednictvím za podpory komise. Tato komise byla součástí kalendáře práce Evropské komise, práce, která se týkala nových předpisů o propagaci a informaci. Výsledkem diskuse byly závěry, které byly přijaty 15. a 16. prosince na Radě zemědělství a rybolovu. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, obě naše instituce eh, kladly velký důraz i na další oblasti, a to pomoc eh, nejchudším osobám v letech 2012 a 2013. Polské předsednictví toto téma eh, dalo na pořad jednání čtyř zasedání rady, tedy v září, říjnu, listopadu a v prosinci. Bylo to potřeba z toho důvodu, že jsme měli problémy s dosažením kompromisu. 6. prosince 2011 proběhl neformální trialog s Evropským parlamentem, na kterém Evropská komise a Evropský parlament podpořili kompromisní text polského předsednictví v plném znění. 15. prosince během zasedání Rady ministrů se nám po třech a půl letech práce na této agendě podařilo dosáhnout zhody. Kompromisní text předvídá mimo jiné, že bude tento program pokračovat v rámci společné zemědělské politiky v roce 2012 a 2013, že bude možné na trhu nakupovat tyto výrobky jakožto doplnění nákupů do intervence a kromě toho budeme mít z evropského rozpočtu 500 milionů euro ročně a kromě toho bude možno dávat přednost eh, potravinářským výrobkům pocházejícím z Evropské unie. Pane předsedo, nyní ke dvěma balíčkům, které eh, jsme řešili během polského předsednictví a to balíček jakosti a mléka. Před půl rokem jsem vás ubezpečoval o tom, že polské předsednictví bude intenzivně pracovat na tom, abychom dosáhli dobrého kompromisu eh, u balíčku o jakosti. Co se týče jakosti potravin a zemědělských produktů, během polského předsednictví jsme vypracovali společné stanovisko parlamentu a rady pro většinu dokumentů a hlavních aspektů. Podařilo se nám dosáhnout aspekt, e, kompromis u řešení, které nám umožní lépe řešit zeměpisná označení a ochrany původu. Kromě toho se nám také podařilo dosáhnout dohody mezi radou a parlamentem v těch nejdůležitějších otázkách týkající se redefinice a zefektivnění a systému zaručených tradičních specialit. A kromě toho mnoho členských států a zástupců zemědělců sektoru apelovali na to, a abychom znova definovali horské produkty. Polské předsednictví nebylo schopno dokončit tuto práci a to vzhledem k tomu, že se lišila stanoviska a týkající se a chráněných názvů původu a chráněných zemědělských e, označení byli proti tomu producenti. Aby producenti Um, Evropský parlament navrhoval, aby producenti mohli řešit objem těchto výrobků. Pro Evropský parlament to bylo velice důležité a parlament říkal, že na tomto přijetí tohoto bude záviset uh, kompromis. V radě je situace uh, odlišná, Evropská komise se staví proti, ale myslíme si, že uh, řešení, které bude dobré pro všechny, je na dosah. A tato agenda byla předána dánskému předsednictví. Co se týče obchodních norem, tak jsme získali první dohodu v radě k tomuto návrhu. V radě jsme ale zatím nevyřešili otázku označení místa produkce a původu. Podle tohoto návrhu se to má dostat do obchodních norem. Ale i tady jsme předali tuto agendu dánskému předsednictví a jsme přesvědčeni, že dojde k pozitivnímu vyřešení. Polské předsednictví parlamenta a komise také získali dohodu o mléčném balíčku na trialogu v prosinci roku 2011, jako říkal pan předseda, 6. 12. A teď jenom ještě pár slov o přizpůsobení zemědělské legislativy k Lisabonské smlouvě. Během posledního půl roku polské předsednictví se opravdu velmi snažilo o to, aby horizontální pravidla byla dobře stanovena a, a aby byla v souladu s Lisabonskou smlouvou. Proběhlo několik desítek zasedání a zdá se nám, že se nám podařilo vypracovat začátek horizontálního přístupu ke čtyřem hlavním nařízením společné zemědělské politiky. A během prosince proběhl třetí trialog a víme, že dohoda je na dosah ruky. Budeme tedy držet dánskému předsednictví palce, aby se jim podařilo tyto diskuse dokončit a doufáme, že to nebude příliš zatěžovat nadcházející reformu společné zemědělské politiky. Horizontální přístup eh, by mohl uspíšit přijímání dalších eh, legislativních návrhů v oblasti zemědělství. Dámy a pánové, Nebudu hovořit o parších dál záležitostech podrobně, podrobně, jenom jsem chtěl říci, že Polsko poprvé předsedalo Radě Evropské unie a naším cílem bylo co nejlépe se popasovat se všemi výzvami, které vyplývají z předsednictví, s tím, že naše výsledky musíte hodnotit vy. Já vím, že jsme vám dali poměrně hodně práce v Bruselu a ve Štrasburku, eh, především když jsme hovořili o propagaci eh, polských zemědělských výrobků, jako třeba eh, jablka, jahody a svatomartinské rohlíčky. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, poslední půl rok to bylo obrovská výzva Měli jsme nové úkoly, které vyplývaly ze schválení Lisabonské smlouvy, ale doufám, že se nám podařilo dobře rozběhnout slušnou spolupráci mezi parlamentem a komisí. A já v každém případě bych chtěl osobně vám a předsednictví vašeho výboru velmi poděkovat. Mám pocit, že šestiměsíční diskuse o reformě společné zemědělské politiky Eh, jsou dobře znázorněny kravatou dánského předsednictví. Začali jsme diskusi, která byla možná trochu chaotická, že ta písmenka tam byla tak poházená po eh, té kravatě a mám pocit, že dánské předsednictví už to bude mít tak zorganizované, že na konci jejich předsednictví budeme mít jasný signál z toho, co ta písmena znamenají. Takže vám přeji hodně štěstí, v další práci eh, na reformě společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji panu ministru Markovi za přednesenou prezentaci a také děkuji za to velké množství informací, které si nám poskytl v souvislosti s projednáváním řady otázek na radě, zejména reforma SZP a všechny související potíže. To jsou jistě věci, které velice zajímají naše zpravodaje kteří pečlivě sledují dialog mezi parlamentem a radou a ty za polské předsednictví si to velice podpořil a my eh, jsme ti za to velmi vděční. Pro nás všechny to je nová zkušenost související s Lisabonskou smlouvou, spolupráce mezi parlamentem a radou a my se musíme naučit vzájemně vést dialog a eh, sdělovat si své pozice, protože jedině takto budeme schopni dosáhnout velmi rychle eh, příslušných dohod, které potřebuje evropský zemědělský svět. Mám na mysli všechny ty konkrétní dohody. Myslím, že například ten mléčný balíček um, ukazuje, jak důležitá je urychlená spolupráce, protože uh, od toho návrhu který tedy ve finále byl schválen až 6. prosince 2011, tak všechno toto proběhlo velmi rychle a myslím, že zejména také díky dobré spolupráci mezi parlamentem a radou. Takže ještě jednou velmi děkuji a nyní zahájíme diskusy. Přihlásila se celá řada kolegů a nejprve dávám slovo Albertu Desovi, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Herr Minister. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel dnes ráno mezi nás. Děkuji také za tu velice působivou prezentaci výsledků polského předsednictví. Je to poprvé, co Polsko se zhostilo předsednictví a myslím, že jste se toho zhostili opravdu skvěle. Hovořil jste o trialogech, trialozích, které jste vedl, tam nebudu zabíhat do detailů, jen bych chtěl říci, že proběhla celá řada schůzek eh, s poslanci plně v duchu Lisabonské smlouvy. Eh, také proběhlo zasedání mezi výborem pro zemědělství a ministry zemědělství. To byla velice zajímavá iniciativa. A také jste nám řekl, že jste se snažili eh, pracovat v duchu toho společného zájmu. A myslím, že to je právě to nejdůležitější, ten společný zájem, evropský duch. Eh, díky tomuto přístupu určitě vytvoříme silnější společnou zemědělskou politiku v Evropě. Diskutovali jsme s vámi o návrzích reformy. Eh, souhlasím s mnoha návrhy, které jste v těchto diskusích předložil. Pokud jde o provádění již existujících návrhů, eh, mohu konstatovat, že Rada a parlament toho mají ještě hodně před sebou. Chceme-li, aby reforma neznamenala více byrokracie, ale právě naopak omezení byrokracie. Je třeba eh, toto zajistit, jinak budou zemědělci zklamaní. Přeji vám mnoho úspěchů do další práce ve prospěch evropských zemědělců a doufám, že naše eh, kontakty přetrvají i po ukončení polského předsednictví. Doufám, že budeme pokračovat v dialogu a společně pracovat na obnově společné zemědělské politiky. Takže vám přeji mnoho úspěchů. Děkuji vám za toto pololetí naplněné spoluprací, eh, velice zajímavou a jsem si, že zůstaneme v kontaktu. Ještě jednou děkuji za to, jak jste se zhostil eh, věci evropských zemědělců. Santos. Děkuji Albertovi a slovo má Luis Paro Santos. <clears throat> Vážený pane ministře, dovolte, abych eh, svým jménem a také jménem své politické eh, skupiny vám poblahopřál eh, k úspěšnému předsednictví. Pane předsedo, myslím, že to, co vás vlastně eh, odlišuje od některých dalších ministrů, je to nadšení pro zemědělství, s nímž jste eh, vlastně vykonával i tu svou funkci. Myslím, eh, pane ministře, že můžete být pišný na své předsednictví. Eh, chci vám skutečně poblahopřát k tomu vám osobně i celému vašemu týmu, protože jste skutečně učinili vše, co bylo ve vašich silách, abyste vlastně dopracovali některé texty, učinili pokrok s jinými. A souhlasím s tím, co jste říkal, například pokud jde o problematiku malých zemědělců, malých hospodářství, sociální spravedlnost. Polské předsednictví bylo opravdu velice příjemným překvapením, musím říci. Pane ministře, chci vám ještě jednou poblahopřát k tomu, jak jste se eh, zhostil předsednictví a Doufám, že i nadále se budeme moci spolehnout na váš vliv na radě při eh, dopracování reformy společné zemědělské politiky, tak aby skutečně byla co nejvíce v zájmu evropských zemědělců. Budeme potřebovat úzkou spolupráci mezi parlamentem a radou a doufáme, že i další předsednictví prokáží parlamentu takový respekt jako vy. Děkuji. Grazie a lui. Děkuji Luisovi a slovo má George Lyon. Uh, thank you, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se připojit uh, k těm slovům oceněním ostatních kolegů, kteří tak vyjádřili tady velké poděkování za práci polského předsednictví. Myslím, že všichni jsme byli velmi mile překvapeni tím velkým nadšením a angažovaností, kterou jste vy osobně a váš tým ukázali vůči eh, spolupráci s parlamentem. Mnohokrát jsme měli možnost se s vámi setkat, vedli jsme celou řadu diskusí, Mm, na celé řadě akcí, které jste uspořádali ve spolupráci s parlamentem. Na některých se hovořilo o reformě EZP. Všechny tyto činnosti byly velice e, pozitivně přijímány. Byl to určitě dobrý krok ku předu. Také jsme se ze všech sil e, vynasnažili, aby byl uzavřen mléčný balíček, který jistým způsobem předjímá ty změny týkající se reformy CMO. The, the market crisis, that have happened over the last two or three years. A jsou to věci, o kterých se hovořilo už během posledních dvou až tří let. Celkově myslím tedy, že tam tady byly velmi dobré pracovní vztahy. Velice rádi jsme s vámi spolupracovali a těšíme se na spolupráci v nadcházejících měsících, kdy se bude dolaďovat konečná dohoda která doufáme, že povede k nové společné zemědělské politice, která bude znamenat novou prosperující budoucnost pro všechny zemědělce v Evropě. Děkuji. Grazie, Joe. Děkuji, Georgi. A nyní má slovo Martin Osli. Äh, Děkuji. Pane ministře, já bych se chtěla přepojit ke kolegům, kteří vám tady blahopřáli. Myslím, že jste opravdu dali takový příklad do budoucna ohledně vzájemných eh, kontaktů, ten způsob, jakým jste eh, vedli dialog s Evropským parlamentem, byl opravdu vynikající Já doufám, že i ostatní ministři díky tomu teď pochopí, jaká je úloha Evropského parlamentu. Ty diskuse byly velice užitečné, díky nim jsme lépe mohli pochopit eh, vaše stanovisko, váš přístup a stejně tak tomu bylo i obráceně, i vy jste mohli lépe porozumět třeba mm, stanovisku, které hájí zelení. Já doufám, že tento dialog bude pokračovat, protože nám umožňuje zbližovat naše stanoviska, to je vždycky dobře. Známe návrhy komise ohledně reformy společné zemědělské politiky. A tyto návrhy vyvolávají kritiku. Eh, my to dobře víme, protože každý den se setkáváme s lidmi, kterých se to dotýká a kteří tyto návrhy kritizují. Teď tedy čekáme eh, na eh, solidní protinávrhy, které umožní opravdu nastínit alternativu vůči návrhům komise. To proběhne v nadcházejících měsících a já doufám, že e, nakonec se dopracujeme ke konstruktivnímu návrhu reformované společné zemědělské politiky. Je to samozřejmě v zájmu e, všech stran. Pak tady byla také zmínka o e, balíčku o kvalitě, který zatím nebyl ukončen. Je to ale důležitá součást reformy SZP. Také jsme nepokročili ohledně označování výrobků, což je politování hodné. Nicméně vím, že na radě jsou velice rozporuplné názory. Vím také, že podniky poukazují na určité problémy v této souvislosti. Co se týče balíčku o mléku, tam naše frakce nemohla eh, souhlasit a myslím si, že ty diskuse asi ještě nejsou eh, o konce a už se objevují první příznaky možné další krize v oblasti eh, mlékárenství Myslím, že skutečně ta diskuse by měla ještě pokračovat, pokud je organizaci trhu v tomto odvětví. Nicméně děkuji za to ovzduší důvěry, které jste nastolil ve stycích s námi a diskuse určitě budou pokračovat i nadále, přestože již nebudete předsedat radě. Nicméně jsme vám i nadále k dispozici pro další diskuse eh, s Polskem, protože Polsko je s důležitou zemí v zemědělství a samozřejmě bez eh, vaší podpory asi se nepodaří dosáhnout té reformy společné zemědělské politiky. Myslím, že sdílíme stejný názor, zejména pokud jde o malé zemědělce. Ještě jednou děkuji. Grazie Martin, arrivado G- Děkuji Martine a dále se hlásí Jim Nicholson. Prosím, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval panu ministrovi protože během mého působení jako zpravodaje u mléčného balíčku jsem velice eh, závisel, nebo musel jsem spoléhat na polské pracovníky na radě a tímto bych chtěl poděkovat za jejich spolupráci během té doby. Byla to těžká práce, těžký úkol, také to bylo něco, co bylo, no řekněme, velice zajímavé, vyvolávalo to veliký zájem, nicméně vaši pracovníci vždy věci zvládali s klidem, takže za to bych chtěl poděkovat. Jsme rádi, že během vašeho předsednictví se podařilo dosáhnout dohody. Rozprava se uskuteční příští týden, takže možná nebudete moci osobně si eh, vyslechnout to ocenění odnesli z toho ty vavříny, nicméně já bych vám chtěl poděkovat aspoň takto. Chtěl bych říci, že to byla velmi zajímavá zkušenost pro obě strany. Hodně jsme se z toho všichni naučili. Byla to možná největší agenda, kterou jsme zatím řešili v rámci procedury spolurozhodování. A třeba, že na začátku ještě všichni nevěděli, nebyli si jistí, jak bude reagovat ta druhá strana, jak to vlastně bude fungovat. Bylo to tedy náročné, ale zvládli jste to a já vám za to ještě jednou děkuji. Samozřejmě v rámci Evropy probíhá ale celá řada také jiných věcí. Teď jsme v polovině ledna a ve Spojeném království jsme e, eh, začali zatím ještě nemuseli řešit nějaké úplně náročné věci, zatím se potýkáme jenom s implementací některých eh, otázek. A musím říct, že je velmi zajímavé, že tady členy výboru jsou i lidé, kteří byli v roce 1999 ministry, kdy se tato věc řešila. Takže to je určitě zajímavá situace, ve které se nyní nacházíme a myslím, že nyní bychom se měli snažit, aby byly nastaveny rovné podmínky pro všechny v sektoru drůbeže. E, toto jsou otázky související s e, dobrými životními podmínkami zvířete a to je také důležité. Bene, grazie Jim. Děkuji, Jime, a nyní bych chtěl dát slovo Agnew. Máš slovo. Thank, thank you very much. I would just like to reinforce... Děkuji mnohokrát. Já jsem jenom chtěl potvrdit to, co říkal Jim Nicholson. Vy jste ministr zemědělství Polska a my bychom rádi, aby se ty slepice konečně dostaly z těch klecí. Myslím, že vy to udělat můžete. Nyní distribuce přímých pladeb po Evropě. Co se Spojeného království týče, tak eh, na nás by neměl žádný dopad. Nemělo žádný dopad to, kdyby se vyrovnávaly eh, ty platby, proč my jsme někde uprostřed, ale kdyby byl polský ministr zahraničí, tak by byl velmi zklamaný za posledního půl roku, protože vy, baltské země a východní státy dostali slib, že se ty platby vyrovnají časem, že bude stanoven pro to nějaký postup a pokud vidím, tak eh, vás v podstatě nechali na holičkách. A říkám si, jestli to oslabilo vaši víru v Evropskou unii. Děkuji. Grazie, adesso inizio. Děkuji. Nyní zahájíme eh, další vystoupení. Nejprve Michel Dante na poté Jár. Merci, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, já bych vám chtěl poděkovat za způsob, jimž jste vykonával předsednictví. Myslím, že jste ukázal všem pochybovačům o tom, že Polsko eh, se velice angažuje v evropských otázkách. Já jsem měl tu čest být v týmu, který jednal s vámi a se zástupci polského předsednictví o eh, balíčku o mléku. A myslím, že to bylo pro všechny velice poučné. Byla to jedna z prvních zpráv, která v oblasti zemědělství podlehala spolurozhodování. Moje otázka se týká té pracovní metody. Samozřejmě se učíme, můžeme se vyvíjet. Vy a vaši spolupracovníci jste věnovali hodně energie do přípravy stanovisek rady pro nás poslance bylo trochu problémem to, že jsme cítili, že rada vám to vyjednávání vždycky neusnadňovala, protože ten rozhodovací proces na radě trval velice dlouho. Myslíte si, že do budoucna je možné zlepšit ty podmínky vzájemné spolupráce tak, aby to spolurozhodování bylo rychlejší a efektivnější, i když ten postup, jak jsme ho zažili spolu, nakonec efektivní byl. Děkuji. Ja, vielen Dank. Von mir nochmal ein Dankeschön an den. Äh, ja, danke, Herr Präsident. Ein Dankeschön. Äh, Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat panu polskému ministrovi. Vím, že to říkali ostatní, ale já jsem to chtěl zdůraznit ještě jednou. Musím říci, že ten dialog, eh, ta míra dialogu mezi předsednictvím a parlamentem byla opravdu bez paralel, což je pro demokracii důležité a eh, je to také důležité pro naplňování podmínek Lisabonské smlouvy. Takže blahopřejeme k výsledkům vašeho předsednictví. Se zájmem jsem si vyslechl váš projev. Hovořil jste mimo jiné o tom, v jaké fázi se nachází diskuse o reformě společné zemědělské politiky. To mě zajímalo především. <clears throat> Říkal se také, že můžeme v podstatě očekávat problémy s prováděním, když jste hovořil o byrokracii. Já vím tedy, že jste předali otěže dalšímu předsednictví, nicméně stále v radě působíte. Můžete poskytnout své znalosti a zkušenosti, takže doufám, že trochu budete i kopat za naši stranu, tak aby se zjistilo, zajistilo, že tyto reformy budou prováděny a to v zájmu eh, našich zemědělců spíše než státní zprávy. Takže doufám, že na to budete trochu tlačit a ještě jednou vám chci poděkovat a popřát vám všechno nejlepší do další práce. Grazie, onorevole Jare. Děkuji poslance Jaremu a dávám slovo poslanci Jozovičovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo pane ministře. Předpokládám, že nejenom já, ale i ostatní tady s radostí posloucháme prezentaci o polské předsednictví, o úspěších vás a vašeho týmu. Myslím si, že řada lidí z polské diplomacie se rádi vyslechnou tyto pochvaly. Já jsem za sebe a za pana poslance Vojčechovského, který tady bohužel dnes nemůže být, mám pro vás jednu otázku. 4. září v Čenstochově jste oznámil, že budete pracovat pro to, aby v Evropě nebyly geneticky modifikované potraviny. A proto jsem se chtěl zeptat, jestli se polské předsednictví snažilo nějakým způsobem dosáhnout právě tohoto cíle a pokud ano, tak eh, jaké snahy to byly. Děkuji. Děkuji poslanci Klozovičovi. Vypadá to, že nikdo další se již nehlásí, takže velmi rád nyní opět předám slovu Markovi, aby mohl zareagovat na tyto příspěvky. A ještě jednou velké díky za výbornou práci. Marku, máš opět slovo. Pane předsedo. Pane předsedo a vážené poslankyně a poslanci tohoto výboru, chtěl bych mnohokrát poděkovat za slova chvály i za připomínky, které eh, spíše končily otazníkem než chválou. Dva europoslanci z Evropské unie vyjádřili zájem o eh, dobrý stav zvířat a ty eh, klece. Já myslím, že to dobře ukazuje na to, jak funguje evropsk, Evropská unie. Často se ukazovalo prstem na Polsko jakožto nejhorší stát, ale musím říci, že Polsko velmi řádně už roky podává zprávy o tom, jak probíhá a modernizace chovu slepic, nosnic Polska. My jsme jasně říkali, že do konce roku 2011 nebudeme schopni se přizpůsobit novým podmínkám, ale to neznamená, že bychom porušili gentlemanskou dohodu, která se týkala července, konce července roku 2012. Když eh, výbor připravuje kontrolu této zál... pardon, když komise připravuje kontrolu této záležitosti, tak vy jste konec konců na samém začátku říkali, že je potřeba měnit způsob chovu nosnic. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že jsem chtěl poukázat na to, jak probíhá evropská diskuse o situaci v evropském zemědělství a reformě společné zemědělské politiky. Mám zhruba pětileté zkušenosti práce v radě, ale mám také velké zkušenosti získané během šesti měsíců polského předsednictví a musím říci, že z těchto zkušeností pro mě vychází jeden závěr. Vypadá to, že nemáme dostatek času a prostoru na, žád, na vážnou politickou diskusi. Jako politici se snažíme dohánět různé koncepce, které připravují státní zaměstnanci. Státní zpráva, nechci je tím urážet, to vůbec ne. Ale chci říci, že tyto návrhy jsou často připravovány mechanickým počítačovým způsobem, prostě překopírovávání. Často se tam objevují téze, eh, které jsou staré desítky let. A je potřeba, abychom se začali vážně zabývat otázkou eh, dobrého stavu zvířat a, a reformy společné zemědělské politiky, ale proto bude potřeba, aby probíhala neformální zasedání, na kterých nebudeme tak omezeni ve svém času, kdy prostě nebudeme mít eh, na vystoupení jenom dvě nebo tři minuty. Potřebujeme, aby proběhla opravdu otevřená diskuse, ve které musíme mít čas na argumenty. Prostě chceme, aby každý měl možnost představit svou stranu věci. Včera při zahájení dánského předsednictví jsme měli takové malé zasedání s recepcí a zástupce Spojených států se mě ptal na pár záležitostí týkajících se společné zemědělské politiky v Evropě. Říkal, jak je možné, že říkal, tak velký stát jako Evropská unie, která má půl miliardy obyvatel, vůbec nemyslí na to, eh, že by si měli držet vlastní zásoby obilovin. Jak je možné, že tak velký stát může zavádět eh, určitá pravidla, která pokud je budete chtít používat vůči třetím státům, tak to v podstatě zablokuje veškerou obchodní výměnu mezi Evropskou unii a třetími státy. Eh, co se týče eh, zemědělsko-potravinářských produktů. No, ty otázky kladl nejenom Američan, ale také evropští zemědělci. Rakouští a polští zemědělci se dneska často zamýšlejí nad tím, jak je možné, že přestože jsme si stanovili cíl před 15 lety, tak ho pořád ještě nedosahujeme. Zemědělec vykonával svou činnost, aby produkoval a vlastně vydělával hlavně na produkci. Zatímco dnes v řadě případů eh, vydělává hlavně nebo peníze dostává hlavně na základě přímých pladeb. A poslední prvek v celé této diskusi se týkal právě vyrovnání těchto pladeb. Já jsem velice rád, že eh, Británie podporou polských konzervativců eh, připomínají, že je potřeba vyrovnat tyto plodby. Já jsem o tom hovořil během předsednictví trochu klidněji a potišeji, protože jsem to mnohokrát říkal a říkal jsem, že se snažím zastupovat zájmy celé Evropy. Ale teď, když eh, zhrnujeme výsledky toho předsednictví, tak se tážu, jestli je opravdu v zájmu celé Evropy, aby eh, jedním z hlavních prostředků pro dosahování konkurenceschopnosti byly právě přímé platby. Nebylo by během reformy lepší změnit směr? Chceme opravdu během této reformy zvyšovat eh, zátěž rolníků, dávat jim další povinnosti výměnou za přímé platby? Nebylo by možné se zamyslet nad tím, že by se tyto požadavky přenesly do fakultativní oblasti? Dám vám jednoduchý příklad. 7 povinného vyloučení půdy z produkce pro ekologické produkty. To má dělat 100 zemědělců. A já mám pocit, že polovina z nich to bude dělat z přinucení a že se bude snažit nějakým způsobem přesvědčit státní zprávu, že i když to neudělají, takže vlastně naplnili ten požadavek. Nebylo by daleko lepší, kdybychom ty samé prostředky věnovali 30% ochotných zemědělců, až bychom jim na to, že produkují vysoko bílkovinné produkty, třeba jenom z jedné pětiny, dali další peníze. Teď ten účinek bude ten týž. Zase 7% pozemků bude zvyšovat ekologizaci CZP, ale budou to dělat lidé, kteří to opravdu chtějí dělat a ne, ne z donucení. Myslím si, že to jsou prvky, nad kterými bychom se měli zamyslet. Teď ještě otázka Evropy bez GMO. Ať chceme nebo nechceme, toto téma se nám vrátí, protože Evropská komise na základě doporučení parlamentu přijala takovou zásadu, že si v podstatě nad tím umije ruce a že ať se každý stát rozhodne. A my máme pocit, že v dlouhodobém horizontu to na jednotném trhu není možné, protože na jednotném trhu nemáme hranice. Pokud tedy dnes někteří politici a občané říkají, že genetické organismy, geneticky modifikované organismy škodí biologické rozmanitosti a že možná dokonce mají negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat, no tak se ptám, proč by Evropa měla chránit eh, evropskou biologickou rozmanitost a souhlasit s tím, že biodiverzita eh, bude porušována nebo narušována jinde. Proč prostě se bojíme GMO, ale nebojíme se dovozu eh, krmiv a potravin? Takže když máme hovořit o této problematice, tak je potřeba, abychom si tady sjednotili názory a myslím si, že se k tomu ještě opravdu vrátíme. Tato diskuse probíhala pod naším vedením na ministerské úrovni a předpokládáme, že to bude během nadcházejících týdnů pokračovat. Pane předsedo, dámy a pánové, šest měsíců polského předsednictví to bylo pro mě osobně, ale myslím, že i pro Ev pro europoslance z Polska velice důležitou zkušeností. To tež platí pro celý tým polského předsednictví. A jsem přesvědčen o tom, že tyto zkušenosti všichni využijeme v další společné práce při budování krásné, modernější a jednotné Evropy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Marku, děkuji také všem kolegům, kteří měli příspěvky do této diskuse. Myslím, že to byla velmi pozitivní zkušenost a také my doufáme, že dánské předsednictví velmi dobře naváže na polské předsednictví a bude pokračovat v této dobré spolupráci mezi parlamentem a radou. Nyní, kolegové, si dáme několika minutovou pauzu, kdy tedy se rozloučíme s kolegou Markem Savickým a následně budeme pokračovat bodem 8. Takže opravdu jenom několik minut, abych se mohl rozloučit s panem ministrem.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 Dobrá, budeme tady pokračovat v naší práci. Máme tady bod číslo 8, obchod pro změnu obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Navrhovatel je Spiros Danelis. Takže přistupme přímo k návrhu stanoviska pana poslance Danelise k obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Po našem posledním jednání 20. prosince 2011 musela být z technických důvodů diskuse k tomuto bodu odložena. Jak samozřejmě všichni víte, proces transformace v Jižním středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě byl velmi důležitý pro příslušné státy, ale také má důležité dopady pro celý region i pro EU podpora hospodářskému, udržitelnému hospodářskému růstu v rámci regionu je velice důležitá pro zajištění demokracie a pro podporu politické stability. Zemědělství a rozvoj venkova jsou velmi důležité sektory v tomto procesu stabilizace. Zejména s ohledem na to, že e, mohou významně přispět k zajištění e, potravin, také k rovnomější distribuci a vytváření příjmů a vytváření pracovních míst. Já tedy nejprve dám slovo Spirusovi a následně zástupcům našeho výboru. Takže nejprve Spiros Danelis, následně rozprava a poté komise a dále přistoupíme k bodu číslo 9. Takže Spirosy, máš slovo. Co, projedry? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, výboru a sekretariátu zemědělského výboru za velmi důležitou dobrou spolupráci. Co se týče tohoto tématu, pane předsedo, velmi správně jste konstatoval, že vývoj v této oblasti je velmi důležitý pro celý region, ale i pro EU. Zejména je to ovšem důležité pro Jižní středomoří, kde se tento proces zatím ještě nebyl dokončen. Stále tam je určitá politická nestabilita, která se samozřejmě promítá i do EU. Aby byla zajištěna tato politická stabilita, je potřeba zajistit udržitelný růst, což znamená, eh, že zemědělství a rozvoj venkova v tomto procesu sehrávají důležitou roli. Jsou tedy velmi důležité pro celý proces stabilizace. Je to z toho důvodu, že růst v tomto sektoru pomůže zajistit eh, zabezpečení dodávek potravin, spravedlivější vytváření a rozdělování příjmů, vytváření pracovních míst a stejně tak napomůže integraci žen a drobných zemědělců do hospodářství. Jedná se tedy o naprosto zásadní oblasti, které mohou přispět ke zlepšení hospodářské situace v těchto zemích a v celém tomto regionu. Evropská unie musí tento proces podpořit, ale zároveň musí hledat nejefektivnější způsob, jak se může zapojit do tohoto procesu a do mm, toho, jak rozdělovat příjmy, tak aby bylo dosaženo příslušných cílů, například zabezpečení dodávek potravin. Samozřejmě musí být zajištěny příslušné finance, které celý proces podpoří. Eh, musí být eh, nastaveny tedy příslušné procedury, které zajistí výsledky dlouhodobého hlediska je potřeba investovat do infrastruktury, například do zavlažovacích sítí nebo do zpracování potravin, balení potravin, marketing potravin a podobně. Ve všech těchto oblastech je potřeba zajistit know-how a zlepšení. E, samozřejmě je to obtížný proces, složitý proces a my se musíme snažit hledat zejména udržitelná řešení, která pomohou řešit problémy také například budoucí potravinové krize nebo extrémní klimatické jevy. Toto je důležitá úloha Evropské unie a zemí Jižního středomoří. Je ale potřeba v tomto procesu pokračovat tak, aby eh, lidem, kteří tam žijí, byla zajištěna lepší zabezpečení dodávek potravin, ale také, aby se obecně zlepšila a sklidnila situace v zemích Jižního středomoří. A rovněž je potřeba do tohoto procesu začlenit výrobní sektory. Musíme se tedy podívat na to, jaké dopady bude mít zemědělská politika EU na tyto oblasti. Evropská unie by měla hrát úlohu jakéhosi prostředníka, eh, která, který zajistí podporu a stabilizaci trhů, ale také přispěje eh, k rozvoji regionu v rámci severoafrických a subsaharských států. Děkuji. Děkuji Spirosy, děkuji za tuto prezentaci. Nyní zahajuje rozpravu. Nejprve se o slovo přihlásila Elizabeth Jägl. Prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ich danke unserem Berichterstatter. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci poděkovat panu zpravodaji, panu poslanci Danelisovi za prezentaci. Myslím si, že vaše vystoupení bylo velmi správné. Myslím si, že je důležité, aby se zemědělský výbor touto záležitostí ještě jednou zabýval. Obchodní výbor právě hlasuje o dohodě s Marokem. Myslím, že tato dohoda nakonec bude odhlasována. Vyvolávání změny obchodními prostředky je důležitý nástroj a je důležité, aby Evropský parlament si k němu přijal strategii. Nezapomínejme ovšem na to, že je potřeba dbát na zájmy občanů těchto zemí, nejenom na zájmy obchodní. Musíme bojovat za dodržování lidských práv a práv pracujících. Evropská unie podle charty základních, listiny základních práv musí dodržovat řadu zásad, jako například právní stát nebo demokracie a všechny ostatní hlavní demokratické zásady. Hovořili jste o rovnoměrném rozdělování zisku. To by znamenalo, že malí producenti by měli zaznamenat navýšení příjmu. což je dobře. Ale nestačí to. Zemědělci musí mít skutečný přístup k zemědělské půdě a ke zdrojům. Hovoříte o potřebě moderních zavlažovacích systémů, ty jsou také důležité. Musíme trvat na tom, aby obecně a v zemědělství především eh, se sektory vyvíjely trvale udržitelným způsobem. V energetice máme k dispozici určitá opatření, kterými můžeme tyto země podpořit. Takže já jsem chtěla vystoupit a jasně prohlásit, že naše povinností je nejenom podporovat eh, obchod s jeho vzájemnými přínosy, ale nesmíme zapomínat ani na obecné téma potřeby ochrany zájmu občanů při přijímání této zprávy. Naše skupina takovouto podporu do dostatečné míry v této zprávě nezhledává. Můžeme hovořit o demokracii a o lidských právech, nicméně v tomto výboru, ale mělo by to platit pro celý výbor. Prosím, pan poslanec Vopel, máte slovo. Oui, euh, je voulais aussi intervenir. Euh... Děkuji. Já jsem také se chtěl vyjádřit k této zprávě a možná objasnit něco nad rámec toho, co říkala paní Jegl, s níž do značné míry souhlasím. Myslím, že je tady třeba mít na paměti určité zásadní věci. Jestliže Někoho podporujeme, je to především proto, abychom zemí Magrebu a Mašreku umožnili eh, zajistit nebo zabezpečit dostatečné dodávky potravin. V tomto rámci je třeba se také snažit pomoci těmto zemím, aby se společně zorganizovali do určitého regionálního trhu. Otázka regionálních trhů je zcela zásadní. Nemůžeme mít jenom eh, dohody eh, se středomořím pro zajištění eh, dodávek potravin je třeba, aby vznikaly i dohody a regionální trhy v rámci tohoto regionu a případně i ve vazbě na subsaharský region. To je, myslím, velice důležité. Další důležitá otázka to je dodržování práv. Já si myslím, že to je opravdu velká priorita. S tím souvisí určité riziko a sice, že některé vlády, kterým chybí peníze, vlastně prodávají eh, velké plochy pozemků. Známe to z Maroka, odhrává se to i v jiných zemích a to potom může ohrozit dostatek dodávek potravin. Přístup zemědělců k pozemkům, to je skutečně důležitá věc. Další důležitá věc, eh, dodržování odborářských práv. V mnoha těchto zemích to neplatí. Zejména u zemědělců, eh, zejména zaměstnanci v zemědělství, zaměstnanci zemědělských podniků, eh, těm tato práva často chybí. Dále, pokud jde o vodu, Nemůžeme zemědělství rozvíjet eh, jakýmkoliv způsobem, protože v některých oblastech podzemní voda leží ve velice eh, hluboko a neobnovuje se a pokud by byla špatně využívána, hrozí to katastrofou. Já tedy bych měl takový návrh. V Evropě se pracuje na novátorských projektech díky eh, vlastně takovým vůdčím projektům, vlajkovým projektům. Já bych byla rád, aby v těchto návrzích bylo možné financovat takovéto vůdčí projekty na středomořsk, středomořské úrovni, třeba ve spolupráci s našimi vlajkovými projekty. A tyto projekty by se měly soustředit na uh, Eh, organizaci zemědělců, na to, aby se zemědělci sjednocovali do určitých eh, organizací. Toto by se mělo podporovat a propagovat. Takovéto eh, projekty v zemědělství, které jsou zaměřeny na konkrétní území, abychom vlastně se na to dívali i podle území, nikoli jen podle odvětví. Děkuji. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze... Děkuji mnohokrát. Chce si prosím ještě někdo vzít slovo? Zdá se, že ne. Takže bychom poprosili zástupce Evropské komise, pana Klárka, aby vystoupil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská komise podporuje stanovisko pana Danalise, které podle našeho názoru je vyvážené. Souhlasíme s vyjádřeným názorem, že investiční strategie Evropské unie může a zároveň musí být ku prospěchu socioekonomického rozvoje Jižního středomoří a má minimálně k tomu nakročeno. Souhlasíme s panem Danelisem v tom, že v rámci této strategie další otevírání trhů, včetně těch zemědělských, může na pomoci trvale udržitelnému rozvoji, trvale udržitelnému dělení zisků a může podporovat práva žen a zájmy malých zemědělců. Jenom abych vyjmenoval čtyři hlavní oblasti. Zároveň souhlasíme s panem Danelisem i v tom, že přístup k trhu v této oblasti prioritou není. Evropský trh je už v tuto chvíli velmi otevřený produkci a vývozu z Jižního středomoří a nesmíme pochopitelně zapomínat ani na naše citlivé, na své citlivé sektory zde v Evropské unii. Další otevírání trhu podle našeho názoru není žádným všelékem. Jak je ve stanovisku správně řečeno, je daleko důležitější soustředit se na podporu rozvoje venkova v těchto zemích, na zlepšení jejich výrobních kapacit, na rozvoj regionálních trhů, jak říkal pan Bovy, na zajištění dodávek potravin a obecně na spolupráci s těmito zeměmi při vytváření institucí v sektoru rozvoje zemědělství, tak aby tyto země se byly schopny více přibližovat k našemu AKI a k zásadám společné zemědělské politiky. Generální ředitelství pro zemědělství bude velmi podporovat návrh pana Bovy aby se v tomto stanovisku navrhlo, aby se používaly v Jižním středomoří eh, nástroje typu programu LEADER, a to na místní úrovni. Pan komisař Čološ spolu s námi v loňském roce spustili zemědělskou část programu eh, sousedství a kromě toho jsme také spustili program posilování kapacit pro jižní a východní partnery. Eh, týká se to především předstupního financování. A máme pocit, že koncepce programu LEADER velmi dobře zapadá do programů, které máme naplánovány pro rozvoj venkova v Jižním středomoří. Takže bychom byli rozhodně proto, aby se přímo odkázalo k programu LEADER, protože vychází z místních společenství a hlavní hnací silou jsou sami zemědělci. To je, pane předsedo, z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát Evropské komisi. Chce se pan zpravodaj ještě vyjádřit na konec této rozpravy? Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také bych rád poděkoval Evropské komisi za souhlas, který vyjádřila ve vztahu k mému stanovisku. Myslím, že všichni se na to díváme ze stejného pohledu. Všichni sledujeme stejnou osnovu. Jsou tady ještě určité problémy a výzvy, které musíme řešit nedostatek eh, infrastruktury nebo potřeba vylepšení demokratických přístupů a určitý kulturní posun. Otázka přerozdělení finančních prostředků a umožnit přístup na trh malým zemědělcům, to je velmi důležité. Zcela souhlasíme s tím, že to je výzva pro nás v Evropské unii, když se snažíme eh, uspořádat eh, vztahy mezi EU a zeměmi v této oblasti. Přírodní zdroje, které oni mají, eh, jsou také velmi důležité, když se snažíme Eh, situaci nějakým způsobem uchopit a sledovat naše cíle. Také souhlasím s tím, co zmínil pan Bové. Myslím, že lídr je velmi dobrý model, velmi dobrý příklad. Závěry, kterých již bylo dosaženo v oblasti dobré praxe, mohou být velmi přínosné, mohou nám posloužit v dalším postupu při podpoření těchto nových trhů. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát. Děkuji pan. Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Myslím, že by stálo za to nezapomínat na to, že v rámci investiční strategie bychom neměli zapomínat ani na transfer know-how. Zkušenosti zemí, které vstupovaly do Evropské unie, to znamená, že i naše zkušenosti, totiž poukazují na to, že transfer know-how je hrozně důležitou věcí. Chceme-li, aby určitá řešení byla trvalá. Je to také otázka práce s lidmi. Protože prostřednictvím různých forem pomoci také se můžeme dopracovat k posílení demokracie. Když už hovoříme o samé demokracii, tak bez podpory e, to často nejde. Ale to je směr, kterým se ubíráme Hovoříme o různých podmínkách, podmínkách půdy, podmínkách přírodních. Prvního února 12 hodin je termín na pozněvací návrhy. Takže uzavírám tento bod, pokud už k tomu nikdo nic nemá, a tím se dostaneme k dalšímu bodu, tedy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Navrhovatelem je pan Luis Paulo Alves. Mohu poprosit o úvod k této diskusi. Bardzo proszę. Bo, dia, colegas. Nós... Eh, Dobrý den vám všem, dámy a pánové. Jedná se <clears throat> o zprávu, která vlastně poprvé zahrnuje i zemědělství do Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A my jsme o tom diskutovali se stínovými zpravodaji, protože to vyvolává určité otázky. Evropský parlament svými usneseními um, se zmínil o různých mezinárodních dohodách, například s Latinskou Amerikou. A my jsme vždy eh, se snažili o silný model zemědělství, který hájí potřeby spotřebitelů, chrání zvířata, chrání životní prostředí, zajišťuje minimální sociální práva. A to samozřejmě nemůžeme nějak, nějak ohrozit to, čeho už jsme dosáhli. Tento dokument souvisí eh, s návrhem komise. Návrh komise podle našeho názoru se snaží oslabit nebo ohrozit to, co hájíme, tyto modely, které hájíme i v mezinárodních dohodách. Evropský zemědělský model, zájmy občanů. Já toto říkám úvodem, protože mám pocit, že se tady otevírá trochu jednoduchá cesta mm, pro jednání o mezinárodních dohodách a jejich podpis. A my tady se snažíme naznačit, že takto by se postupovat nemělo. Tento fond by měl být užitečný pro zem, zemědělství a zaměstnance v tomto odvětví. Fond by se měl využívat eh, pokud možno snadno v případě potřeby a měl by disponovat potřebnými nástroji, které v případě potřeby umožní řešit eh, situace, které nastanou, eh, to znamená úprava výroby a nebo změna činnosti v rámci kapitoly zemědělství. Ale aby ten fond měl smysl, je třeba, aby nástroje, které využívá, to jsou ty způsobilé činnosti, způsobila opatření, aby byly koncipovány dostatečně jasně, tak, aby to fungování bylo jednoduché a aby skutečně přineslo, eh, přinesly ta řešení, která očekáváme. Dále je zapotřebí, aby tento fond mohl fungovat například v návaznosti na podepsané smlouvy nebo v návaznosti na jednání VTO, tak je samozřejmě možné, že v této souvislosti vzniknou i určité situace, které se budou týkat jenom nějakých omezených regionů nebo některých zemědělských hospodářství. A protože tato možnost existuje, tak si myslíme, že je důležité, aby Fond pro přizpůsobení se globalizaci mohl být využíván v takovýchto případech. Když jsme o tom diskutovali s se stínovými zpravodaji, tak jsme si říkali, že je důležité využití tohoto fondu především z hlediska zaměstnanosti. je třeba, aby to, co platí pro zaměstnance v rámci tohoto fondu, platilo i v kapitole zemědělství. Vím, že to není jednoduché. Má-li ten fond skutečně poskytnout potřebnou reakci, potřebnou odpověď. Nemůže to být asi přesně to, co se týká třeba nezaměstnaných, kteří přijdou o práci v důsledku globalizace. Myslíme si ale, že by bylo dobré, kdyby tento fond měl rozpočet, protože to je protože vlastně to je fond, který poskytuje až 2,5 miliardy eur, což je 80 eh, celkového objemu fondu vlastně. A proto si domníváme, že eh, tyto prostředky eh, jsou přiměřené tomu, co se očekává. Hovoří se o využití 429 milionů eur pro všech 27 zemí ve všech eh, odvětvích hospodářské činnosti. A teď je tedy otázka, zda tato částka je vůbec v smyslu plná pro evropské zemědělství. Je naším cílem, aby skutečně ten nástroj byl užitečný a snadno použitelný. Ta koncepce, která je navržena v článku 4 bodu 3, tam se vlastně definuje úplně vše, jak eh, se ten fond aktivuje, jak se využije. Říká se tam, že komise poté, co provede příslušné eh, studie, navrhne program a následně pomocí aktu v přenesené pravomoci může rozhodnout, jaká je způsobila Eh, oblast, jak se bude přistupovat k eh, těm zájemcům. A my máme dojem, že akt v přenesené pravomoci je příliš eh, široký na tak důležitou oblast. Domníváme se, že opravdu tady se komisi ponechávají příliš velké pravomoci. Nicméně jedná se o první výměnu názorů. Víme, že to je poměrně rozsáhlá oblast, kde se mohou zvažovat tisíce možností a připomínek, protože je tady zahrnuta i otázka zaměstnanosti. Hovoří se o tom, že by vlastně takovýto fond mohl být i v rámci společné zemědělské politiky. To jsou všechno ještě otevřené otázky, Eh, kde bude třeba se seznámit s názory jednotlivých politických skupin, abychom se dohodli, jakým směrem se nakonec chceme ubírat. Jako... Děkuji mnohokrát. Jako první se hlásí do diskuse paní poslankyně Martinez, prosím. Paní poslankyně Martinez, bardzo prosím Za... McGuinness, pardon. Máte slovo. No? No. Ještě je to... Nebo ne? Děkuji, pane předsedo. Vy jste se sice na mě díval, ale jak jste to jméno vyslovil, úplně jsem se nepoznala. Tak se omlouvám. Guinness, můžete klidně říkat. Každopádně eh, děkuji, děkuji za vystoupení k tomuto tématu. Měla bych několik poznámek. Za prvé, tento fond se nachází vně MMF to je určitá obava, kterou mám v této souvislosti. Za druhé, tím, že chceme tento fond rozšířit, aby tam byli zahrnuti i zemědělci, tak bych měla obavu, že komise eh, nebude už tak sledovat eh, obchodní dohody a dopady, které to bude mít na sektor zemědělství. Chtěla bych říci, že se tady snažíme nastavit mechanismus ještě před uzavřením dohod, což podle mě by mohlo vést k tomu, že uzavřené dohody a smlouvy budou škodlivé pro evropské zemědělce. Takže bych tady byla velice opatrná a takové ustanovení bych nevítala. Právě proto, že mám obavy, jakým způsobem eh, následně komise bude uzavírat dohody, zejména v souvislosti s otázkami Mercosuru. Myslím si, že ta míra financování je zcela nepřiměřená pro to, aby mohla pokrýt eh, příslušné negativní aspekty vyplývající z těchto dohod. A myslím si tedy, že cílem našeho výboru by mělo být zajistit, že budou bráněny i zájmy evropských zemědělců, nebo respektive, že tyto budou dány, eh, bude jim dána priorita. Na to bych tady chtěla klást velký důraz. Otázka financování je velice závažná a myslím, že se tomu musíme velmi pečlivě věnovat. Podívejme se na to, jak malé financování bude k dispozici pro zemědělství, ale i jaké dopady budou na další hospodářské sektory, pokud tam bude zemědělství zahrnuto. Já si myslím, že v této fázi potřebujeme mnohem podrobnější informace ze strany komise k tomuto návrhu. Zatím se jedná eh, teprve o takovou úvodní myšlenku, kterou určitě nechceme okamžitě jsme ze stolu, ale zatím se stavím k tomu velice váhavě a nejsem připravena to akceptovat, dokud nebudeme znát podrobnější informace. Zejména by nás skutečně zajímaly ty obchodní aspekty, které budou vyplývat z příslušných jednání. Co to bude znamenat pro evropské zemědělství? Děkuji. Děkuji, paní profesor. Děkuji mnohokrát. Nyní pan poslanec Martinez Hojsling. Äh, ich kann mich im Wesentlichen auch an das anschließen, was Frau McGuinness gesagt hat. Äh, und wir haben das Děkuji. Já bych se chtěl v podstatě připojit víceméně ke všemu, co řekla kolegyně McGuinness. Um, byli bychom raději, kdyby si to zpravodajové mohli projednat a byl bych rád, kdybychom k těmto návrhům zaujali víceméně kritické stanovisko. Co se týče finančních údajů, tak to vypadá, že Fond pro přizpůsobení globalizace bude financován z rozpočtu pro zemědělství, nicméně ty prostředky nebude spravovat zemědělství výbor, ale bude to přesunuto na jiné výbory a to je něco, co nemůžeme akceptovat. E, čili jinými slovy řečeno, ten stávající návrh pro nás by vyzněl velmi špatně. Je tedy potřeba dále projednat vůbec ty hlavní principy, ty zásady. Eh, myslím, že jsme to jasně řekli už na schůzi koordinátorů dnes ráno. A myslím, že to je něco, co bychom měli projednat na jednání předsedu výboru. Zda takovýto postup je vůbec správný. Měli bychom velmi jasně eh, říci, vyslat jasný signál směrem k veřejnosti, že Tady hovoříme o programu, který by mohl snížit liberalizaci v eh, evropském zemědělství. Je potřeba se na to podívat v kontextu Mercosur dohody, protože to by mohlo přinést skutečně určité škody a otázka zní, je tady k dispozici dostatek prostředků, aby ty škody byly kompenzovány? Já myslím, že takové návrhy by de facto znamenaly, že akceptujeme eh, smlouvu Mercosur a přitom je jasné, že celá řada členů tohoto výboru se k ní staví velmi negativně. Eh, měli bychom vyslat tedy jasný um, signál a eh, postavit se negativně vůči smlouvě Mercosur jak jsme třeba udělali už v minulosti, když se hovořilo o liberalizačních dohodách v souvislosti s Latinskou Amerikou, což všechno jsou věci, které pro evropské zemědělce mají negativní dopady. Takže já eh, doufám, že v našem výboru budeme moci tuto otázku ještě znovu projednat, podívat se na to i z jiných pohledů. Nicméně myslím pro tuto chvíli, že náš výbor by tento návrh měl zamítnout a měli bychom jasně říci panu De Buchovi, že ve stávající podobě to určitě nemůžeme akceptovat. Děkuji. A paní poslankyně Garty, já prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Uh, já plně souhlasím s tím, co říkala kolegyně McGuinness. Je to opravdu eh, velice věc s nejistým výsledkem. Eh, já mám z toho takový pocit, že tady v podstatě eh, jak si dáváme obvaz ještě předtím, než vůbec vznikl nějaký úraz a vyčleníme na to poměrně veliké Eh, částky z finančního výhledu. Já jsem od samého počátku byla kritická k tomuto úmyslu, k tomu, že by se měli dotovat eh, vlastně eh, zemědělci, kteří se snaží si důstojně vydělat na živobytí, zachovat určitou kulturu, tradici v Evropě. Já po té, co jsem předtím slyšela, jak komise hovořila o středomorském eh, protestu, tak kritizuji tento úmysl komise vlastně skončit s těmi malými výrobci v rámci středomorské oblasti, tak jak to vyplývá z obchodních dohod. Eh, kritizuji eh, to, že vlastně se jim budou dávat dotace místo toho, aby si mohli důstojně vydělávat na vlastní živobytí. Proč by se oni měli přizpůsobovat eh, nezemědělským činnostem jenom proto, že Evropská komise je neschopná přemýšlet originálně a najít nějaké řešení, eh, originální řešení přístupu k dohodám a ke spravedlivějšímu rozdělování bohatství ve středomorském prostoru. Je opravdu ostuda, že zemědělství a chov zvířat jak si eh, házíme z okna a takto vlastně to řešíme, aniž by to bylo vůbec třeba eh, Komise tady vlastně vyčlenuje určité peníze z finančních výhledů, ovšem, aby ty peníze bylo možné využít, je třeba, aby Rada rozhodla jednomyslně. Jak často jsme si jistí, že se 27 členských států skutečně na tom shodne? Jak eh, budou citlivé vlády severských států na problémy v nějakých omezených eh, oblastech eh, jihu? Skutečně je to bude zajímat? Já o tom dost pochybuji. Víme, jak to vypadalo v létě při krizi s bakterií E. coli, takže já myslím, že je to moc zajímat nebude. A víme, jak to vypadá s dohodou s Marokem. Tam vlastně bylo mm, velice náročné dospět k dohodě 27 států, takže já si tím nejsem vůbec jistá. Chci tedy říci, že za naší skupinu budeme bojovat proti tomuto návrhu a zeptáme se e, komise. Mě by e, zajímalo, vzhledem k tomu, že tady jsou požadavky na způsobilost eh, pro tuto podporu, tak by mě zajímalo, jak si komise tyto požadavky představuje, aby mohl být využit hypotetický fond, který možná hypoteticky rada jednou schválí. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji mnohokrát. A nyní pan místopředseda Bové, po něm George Lime. Jako Podobně jako tři kolegové, kteří hovořili přede mnou, myslím, že musíme vyjádřit zcela jasné stanovisko k tomuto fondu. Tento návrh je skutečně návrh nebezpečný, který předkládají evropské úřady a v podstatě proto, aby evropští zemědělci museli takto spolknout dohody o volném obchodu. V řadě z těchto dohod je zemědělství eh, takovou cestou, která umožňuje velkým firmám získávat podíl na trhu a zemědělci mají smůlu. Ty jsou prostě vždy obětováni. Ten seznam by mohl být dlouhý. Byla tady zmínka o Maroku, hovořilo se o Mercosuru, zítra se to bude týkat Kanady, pokud jde o mléko. A takto bychom v tom seznamu mohli pokračovat dál a dál pro jednotlivá odvětví. Zemědělci prostě dnes jsou obětováváni na oltář volného obchodu a otevírání trhu. A to je třeba tady říci zcela jasně, je nutné, aby výbor pro zemědělství zcela rozhodně toto odmítl a aby se podařilo i dosáhnout většiny v tomto parlamentu tak, abychom odmítli tento fond, abychom řekli, že nesouhlasíme se zřízením tohoto fondu, protože to je jenom dárek, který dáváme zemím, s nimiž jednáme, třetím zemím v okamžiku, kdy zahájíme nějaké jednání a ta země, která stojí naproti nám, nebo třeba Mercosur, bude vědět, že máme fond pro přizpůsobení se našich zemědělců, pak ta, jsou tady otevřená vrátka pro jednání, protože naše orgány nebudou bojovat řeknou, no vlastně, když my máme ten fond, který e, umožní vlastně ty zemědělce dostat z toho odvětví, dát jim nějaké odstupné skutečně tady v Evropském parlamentu sedíme proto, abychom odhlasovali vyhození zemědělců z jejich hospodářství. Jsme proto, aby skutečně vznikla rozsáhlá území, kde už se nebudou chovat zvířata. To je zcela nepřijatelné. Další nepřijatelná věc je forma samotná. Tento fond je spolufinancován Evropou a členskými státy, což znamená, že státy také budou muset sáhnout do kapsy, aby, na to, aby vlastně financovali vyhození vlastních zemědělců. Podíváme-li se například Španělska, pokud by nějakou nešťastnou náhodou byla dohoda s Marokem v parlamentu schválena, což se myslím nestane. Já věřím, že zabráníme schválení. Dnes v Andaluzii je 45 nezaměstnaných v zemědělství. To znamená, že jim tedy zaplatíme z tohoto fondu, aby měli nějaký příjem na rok, na dva. Co to znamená? Tady opravdu jsme na velice nebezpečném území a skutečně se v podstatě bychom se dali zemědělce v šanc těm, kteří chtějí otevírat trh za jakoukoliv cenu. Spravodaj se k tomu vyjádřil negativně a my v parlamentu rozhodně bychom měli za to bojovat, za odmítnutí tohoto návrhu a musíme také varovat zemědělce před tím, co se tady děje. Je skutečně velice rozhodně třeba odmítnout tento projekt a návrh. Děkuji, pane poš... Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Nyní si bere slovo pan poslanec George Lyon. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit souhlas názory, které tady řekla už řada předřečníků. Jedná se o velmi citlivé politické téma ze strany komisaře. Jednak eh, komise tímto říká, že zemědělský rozpočet zatím nebyl dostatečně seškrtán, protože jsou tady všechny tyto fondy, které vyčlenují určité prostředky pro oblast zemědělství. A za druhé to vypadá, jako kdybychom panu komisaři De Gechtovi eh, dali volnou ruku při vyjednávání obchodních dohod, protože mm, to bude vypadat, že si nemusí velmi lámat hlavu s tím, jaké podmínky vyjedná, protože tady bude existovat tento fond, který bude kompenzovat Mm, potíže zemědělcům. Já si myslím, že my jako výbor se musíme jednoznačně prostavit proti tomu návrhu jako celku. Ale teď je tady poměrně zásadní problém, jak to vlastně uděláme, e, protože tento návrh nespadá pod náš výbor jako příslušný výbor. My jednáme s příslušným výborem, což je výbor pro zaměstnanost. Já jsem doufal, že budeme mít sdílenou pravomoc a výlučnou pravomoc k některým konkrétním článkům, nicméně tato nabídka byla následně stažena. Takže e, teď si říkám, jakou vlastně máme pravomoc a možnost jednoznačně se vyjádřit a říci, že se stavíme proti tomu, zejména také v oblasti s navrhovaným časovým rozvrhem. Jedna část reformy SZP už byla odsouhlasená, půjde na plenární zasedání a mm, ještě předtím, než my se vůbec k tomu dostaneme a budeme to moci nějak e, rozporovat, protože bude řečeno, že do budoucna už byly dosaženo určitých dohod v souvislosti s NACP a e, teď jsou tady stále určité mechanismy v rámci návrhu SZP, který tedy umožňuje kompenzovat negativní dopady budoucích obchodních dohod. Samozřejmě je tady teď taky ten argument, že ty finanční prostředky už byly alokovány, že ten rozpočet nemůžeme eh, seškrtat, ale možná je to jenom iluzorní. Pokud eh, zajistíme, aby i zemědělci měli možnost dostávat stejné kompenzace, jako dostávají třeba zaměstnanci, když jsou propouštěny, tak tady budou vytvořeny určité tlaky a já si nedovedu představit, že to bude pro zemědělce až tak přínosné. Čili já bych chtěl požádat sekretariát, aby nám poskytl určité možnosti postupu, co může náš výbor vůbec v této situaci dělat. Jaké máme pravomoci, když vlastně nejsme příslušným výborem pro tuto otázku a aby to také bylo následně projednáno na konferenci předsedů výborů. Hmm, co se týče tohoto fondu EG. F. Protože pokud to nedostaneme zpátky pod našich kontrolu, tak bychom mm, to mohli ještě se pokusit zablokovat na plenárním zasedání, ale to už podle mě bude hodně obtížné. Takže já bych teď chtěl apelovat na pana předsedu a na celý tým, aby přišli s nějakými praktickými návrhy, jak eh, mm, prosadíme ty názory, které jsme tady víceméně všichni vyjádřili, protože jinak to všechno vyzní na plano a nepodaří se nám tady podniknout ty konkrétní Eh, kroky. A dále také si myslím, že bychom měli do nařízení o SZP eh, zahrnout nějaké konkrétní názory a také říci, že budoucí obchodní dohody by měly být projednány už s těmi mechanismy nastavenými v oblasti SZP. Ale opět tady nejsem si přesně jistý, jak postupovat a myslím si, že pan předseda a jeho tým, sekretariát výboru by nám měli poskytnout určité rady. Děkuji, Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní poslankyně Veš, prosím. Prezidente, eh, eu tenho uma expressão para... Děkuji vám, pane předsedo. Já když se dívám na ten dokument, tak mám při pocit, že to je takový uh, danajský dar. Komise nám tady navrhuje něco, co zdánlivě na první pohled vypadá jako skvělý nápad. Eh, hovoří se tady o možnostech toho fondu, o tom, že tady se budou rozdávat miliony eur a podobně, ale eh, to je trochu něco eh, jiného. Nemůžeme jim sednout na lep. Tady v podstatě se navrhuje nula. Je to fond, který existuje už od roku 2007 který se soustředil pouze na otázky zaměstnanosti, nebo přesně řečeno nezaměstnanosti. A teď ten fond má vlastně řešit negativní dopady mezinárodních smluv a to znamená, že už se v podstatě počítá s tím, že ty mezinárodní smlouvy budou mít negativní dopady, které by potom měl řešit tento fond. Ovšem to jeho fungování je velice komplikované. Rozpočet by byl omozený. Navíc vyžaduje spolufinancování ze strany členských států a není také vůbec jasné, jaké jsou eh, způsobilé opatření, jaká nejsou způsobilá. Takže Skutečně tady eh, je velice mnoho nejasností, není vůbec zřejmé, jak by ten fond fungoval a myslíme si, že by to bylo v podstatě takový biankošek pro komisi, která by pak mohla podepisovat mezinárodní dohody, které jsou pro naše zemědělce eh, škodlivé. Zemědělství se tady eh, vlastně stává takovou směnou mincí ve vztahu s jinými odvětvími. Je to opravdu danajský dar. A myslím, že eh, teď, když víme, jak vypadá dohoda s Marokem, jak, jak vypadají jednání s Mercosurem. Nezdá se vám, že toto je nám představováno jako řešení všech problémů? Možná ano, ale já to skutečně jako takové řešení nevidím. Opravdu myslím si, že se nás tady snaží eh, obelhat a na to rozhodně nesmí dojít. My musíme velice rázně eh, reagovat na ty, kteří se nám snaží eh, vlastně vnutit tento zdánlivě prospěšný text. Myslím, že pan Lyon má také pravdu, když říká, že tady je trochu problém s koordinací naší práce eh, s výborem pro zaměstnanost, který je tady příslušný a možná bychom měli eh, říci, že toto nařízení už existovalo v politice pro zaměstnanost a že by se mělo skutečně omezit na ten původní záměr. Neměli bychom dopustit, aby tímto možným rozšířením na zemědělství eh, nám bylo řečeno, že my tím, že to zamítneme, vlastně, že tím poškodíme zemědělce, ale tak tomu není. Vlastně ten fond se jmenuje globalizační, fond pro přizpůsobení se globalizaci. A tady skutečně se jedná o mezinárodní dohody. Je to v podstatě podvod, je to lež a my rozhodně na to nemůžeme skočit. Je třeba, abychom našli co nejlepší strategii ohledně našeho přístupu k dokumentu a ohledně negativních dopadů rozhodnutí komise, které potom mají velice negativní vliv na zemědělství. Na to se musíme soustředit, v tom musí být naše síla a naše práce a nemůžeme se ubírat takovýmito cestami, které nepřinesou nic prospěšného zemědělství a komise se jenom zbaví vlastně viny vůči veřejnosti. Děkuji. Děkuji, Koste. Děkuji. A pan poslanec Dantam, prosím. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Já mám chuť teď hovořit trochu na pozitivní notu, alespoň pár vteřin. Myslím, že zájem, eh, ten návrh komise je zajímavý v tom, že je poučný. Ukazuje, že výbor pro zemědělství měl pravdu, když eh, celé měsíce uh, Eh, vlastně eh, hodnotil eh, přístup komisaře Deguta k zemědělství tak, jak ho hodnotil. Komise 12. října zveřejnila důležitý dokument týkající se reformy společné zemědělské politiky a připomíná tam, že zemědělská politika má trojí cíl. Nakrmit 450 milionů Evropanů, tím, že možné, je možné i dočasně hledat vlastně to zboží jinde, není to moje pojetí, ale budiš. Pak se tam připomíná také, že jsme starým kontinentem a že společná zemědělská politika má i určité Eh, územní cíle. A komise také tam říká, že zemědělský a potravinářský sektor je hlavním zdrojem zaměstnanosti a pracovních míst přímo na daném území. Měli bychom tedy komisi postavit eh, před tato slova. Není možné, aby na jedné straně nám nabízela eh, trochu ambiciozní zemědělskou politiku, ještě jsem nehovořil o ekologických cílech, a zároveň s tím nám na, eh, navrhovat nástroj, který znamená veliké územní změny. Tak to já skutečně ten nástroj vnímám a je eh, třeba říct, že souhlasím s kolegy, kteří hovoří o tvrdém postoji výboru pro zemědělství, eh, už, který už jsme dali najevo při hlasování o zprávě o dohodě s Marokem. Myslím si, že Anblok musíme tento návrh komise odmítnout. Děkuji paní poslankyně Harkin. Thank you, Mr. Chairperson. Děkuji, pane předsedo. Já tady tak trošku sedím na dvou židlích, protože jednak jsem zpravodajka pro výbor pro zaměstnanost a zároveň jsem jako náhradnice ve výboru Agri. Když jsem eh, poprvé o tom slyšela, tak to bylo vyhlášeno komisařem na jednání výboru pro zaměstnanost a mě i hned v hlavě naskočilo jakési červené světlo. Ale neměla jsem čas se tomu věnovat, protože jsem se musela účastnit jiného jednání. Nicméně souhlasím s tím, co říkají kolegové, že do jisté míry je to danajský dar. V tom smyslu, že je vám nabídnuto něco, ale v podstatě ten dar je velice nicotný a mm, jenom to umožní komisaři pokračovat v jednání se třetími zeměmi a zároveň jako parlament řekneme zemědělcům v Evropě, podívejte se, tady máte Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, což je mechanismus, který vám umožní rekvalifikace a další věci. Já jako členka výboru Agri ovšem musím říct, že to je nabídka, kterou i já bych nepřijala. Když jsem se dívala na eh, posouzení dopadů, tak eh, celá řada těch regionů, které budou nejvíce postiženy, a víte, že to dělali na bázi jednotlivých regionů, tak celá řada těch regionů stále ještě spadá pod fondy soudržnosti. A je trošku podivné, když si uvidíte, že uvědomíte, že jedna ruka Unie jim dává fond soudržnosti a druhá ruka doho- dojednává dohodu, která je velice poškodí. A teď najednou se do toho dostává tento fond pro přizpůsobení se globalizaci. Já jsem měla celou řadu jednání s panem Alvesem a v jednu chvíli jsme hovořili o možnosti, zda by to nešlo nějak rozdělit. Ovšem, eh, stanovisko výboru pro zaměstnanost po posledním jednání koordinátorů je takové, že výbor pro zaměstnanost si chce ponechat plnou pravomoc. Moje eh, rozpravy se stínovým zpravodajem v rámci výboru pro zaměstnanost byly takové, že nechtějí z toho vyloučit zemědělce. Třeba, že někteří zpravodajové se k tomu stavili velmi rezervovaně. Nicméně nechtějí je tady vyloučit, nechtějí vyloučit zemědělce, ale pokud tam mají být zemědělci zahrnutí, tak to musí být za stejných podmínek jako zaměstnanci. Což ale, jak my všichni víme, nedává smysl, protože ve chvíli, kdy zemědělec přestává vykonávat zemědělskou činnost, tak prostě už se nevrací znovu do toho zemědělství. Takže mm, je to skutečně danajský dar nejenom pro agri, ale i pro výbor pro zaměstnanost. A e, teď je tedy obtížné e, sam rozhodnout, jak budeme dále pokračovat. Samozřejmě, toto je tedy, toto je tedy stávající situace. Teď je otázka, jak vyřešíme ten pravomocní kompetenční spor a co s tím do budoucna. Posel James Nicholson. Bardzo proszę. Děkuji mnohokrát, pan poslanec Nicholson. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, eh, řada předřečníků už zmínila to, co jsem chtěl říci já. Souhlasím zcela s poslankyní Harkin, že se jedná o danajský dar zemědělské části tohoto průmyslu. To je zcela jasné na první pohled. A upřímně řečeno, je to také možnost, aby komise mohla po celém světě vyjednat eh, dohody, které si oni myslí, že jsou pro EU ty nejlepší. Mercosur bude první, ale ne poslední. Ale ne poslední. Jak to tady vypadá s odpovědností? Jak se ta odpovědnost rozdělí? Kdo ji bude nést? Jestli tento Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci měl pomoci zemědělství, jestli to byl ten záměr. A já si myslím, že to tak nebylo, protože mi není úplně jasné, jak se vůbec zemědělec k těmto prostředkům dostane, pokud bude házen do stejného pytle se zaměstnancem v továrně to nejsou dvě stejné kategorie. Já tady nevím, jak to vypadá v jiných členských státech, ale eh, u nás to určitě fungovat nebude. Myslím, že tento výbor by vypadal dost pošetile, kdyby nám řekli, že existuje Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pro zemědělce. My jsme to přijali a pak se ukázalo, že reálné prostředky z tohoto fondu zemědělcům nepoplynou že pokud budou zemědělci ty prostředky potřeba, takže se k ním nedostanou. Podporuji tedy eh, zpravodaj, podporuji také paní Harkin, protože si myslím, že toto se musí v zásadě rozhodnout v parlamentu. A musím říci, že je to otázka, která mi stále více leží na srdci. Mám totiž pocit, že odpovědnost, která by podle mě měla být sdílena na nejvyšší úrovni, pokud jsou do eh, otázky zapojeny dva výbory, není, není řádně řešena, že se prostě stane, že eh, si to všechno vezme jeden výbor. A vím, že to není poprvé, co tento výbor musel bojovat o tuto věc. Už jsme bojovali s výborem pro životní prostředí. Teď jsem vůbec nečekal, že budeme muset bojovat s výborem pro zaměstnanost, ale přistupuji k tomu stejně jako v minulosti. Takže myslím si, že to hlavní vedení by o tom mělo rozhodnout a to ve chvíli, kdy budou mít k dispozici veškeré informace. Takže je to danajský dar, přistupujeme k němu tak a uvidíme, jak nakonec to vyjednávání dopadne. Děkuji, paní pošli. Děkuji mnohokrát, pane poslanče, a nyní si vezme slovo zástupce generálního ředitelství pro zemědělství. Not, not oh, sorry. Not Aha, není to uh, z generálního ředitelství zemědělství, ale za komisi to přece jenom je. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že vstupuji do diskuse takto pozdě že jsem přišla pozdě. Zastupuji generální ředitelství pro zaměstnanost. To je to generální ředitelství, které mělo tento fond zatím v gesci a v tuto chvíli velmi spolupracuje s kolegy z generálního eh, <laughs> ředitelství pro zemědělství, kteří jsou také tady. Možná by bylo dobré podívat se na samý začátek, eh, na prvotní záměr tohoto fondu a na jeho dosavadní činnost. A potom poprosím kolegy z Generálního ředitelství pro zemědělství, aby konkrétně reagovali na otázky, které jste zmínili k, eh, k zemědělským aspektům nového návrhu. Tento fond byl vytvořen v roce 2007, respektive byl poprvé v tomto roce uplatňován. A měl reagovat právě na obchodní dohody, obchodní problémy a na propouštění na základě globalizace a mezinárodního obchodu. Tento fond podporoval požadavky v situacích, kdy v jedné firmě nebo v sektoru nebo v regionu bylo propuštěno minimálně tisíc zaměstnanců, pak bylo toto číslo sníženo na 500. A to během čtyř měsíců v případě firmy, anebo devíti měsíců v případě sektoru v regionu. Jedná se o podporu aktivních opatření na trhu práce. Individuální podpora to není, o prostředky žádají za propuštěné pracovníky členské státy. Členské státy organizují samotná opatření pro pracující a členské státy jsou za to spolu zodpovědné s komisí. Pro tuto chvíli je míra spolufinancování 50 po nějakou dobu to bylo 65 protože jsme tam měli krizovou odchylku takže na základě hospodářské a finanční krize jsme byli schopni spolufinancovat z 65 Pro tuto chvíli ale nemáme v radě kvalifikovanou většinu pro to, aby toto opatření bylo prodlouženo do konce roku 2013, takže se vracíme ke spolufinancování polovičnímu. Během těchto let jsme měli 97 žádostí pocházejících z 20 členských států. Týkalo se to 90 tisíc pracovníků a 450 milionů euro prostředků, což je v průměru 83 milionů za rok, anebo 17 maximální dostupné částky, která byla vždy odhadnuta dosti vysoko, tak abychom byli schopni ošetřit krize a započítat eh, do těch výpočtů nepředpokládat nepředvídatelné události, které se konec konců tento fond má týkat. Právě proběhlo hodnocení v půli období a výsledkem bylo tohoto hodnocení, že fond dobře reagoval na široké propouštění, a to především tím, že pomohlo službám zaměstnanosti, které by jinak byly příliš přetíženy tím, že by museli Eh, na tyto věci reagovat tím, že reagoval na eh, velké propouštění velkého počtu pracujících. EGF pomohl tím, že přispěl k stávajícím opatření členských států, eh, jinými slovy tedy ta podpora byla více individualizovaná, někdy dlouhodobější, někdy umožnila prodloužení stávajících nových opatření. Sociální partneři byli velice spokojeni s tímto návrhem takže tento fond byl více přijímán. Zaznamenali jsme solidaritu eh, směrem od Evropské unie k členským státům a pracujícím, ale na druhou stranu se jedná o prostředky, které jsou recyklovány z oblasti mimo víceletý finanční rámec. Musíme říct, že jsme také zaznamenali solidaritu mezi jednotlivými členskými státy. Subsidiarita byla zajištěna, protože Sami členské státy vytvářejí a provádějí tato opatření. Takže vlastně nikdo jim z Evropské komise nic nenutil. Co se týče nového balíčku, který začne platit v roce 2014, tak tam nás požádali, abychom do něj zahrnuli zemědělce. A to z toho důvodu, že zemědělci nemohli žádat o podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, protože eh, se tento fond nevztahoval na OSVČ. Takže pro tuto chvíli jsme tam zahrnuli i OSVČ, včetně eh, majitelů malých podniků a vztahuje se to i na zemědělce. EGF je stále mimo rozpočet evropského rozpočtu, protože se vlastně neví přesně, kolik prostředků budeme potřebovat. Nevíme, kdy vznikne krize, nevíme, kdy dojde k masovému propouštění a dokonce ani u obchodních dohod nevíme přesně, kdy vstoupí v platnost. Takže následně pro Evropskou komise nedávalo smysl vytvářet pro každý rok pevný rozpočet, protože se úplně klidně může stát, že jeden rok se ty prostředky nevyčerpají, zatímco druhý rok by se přečerpaly. Takže to není součástí MFF s tím, že ale byl stanoven strop a to 3 miliardy pro období 2014 až 2020, z čehož maximálně 2,5 miliard může být přiděleno zemědělcům. V budoucnosti bude jedna věc stejná a to, že žádost budou členské státy, nikoli jednotlivci anebo firmy. Referenční období pro nezemědělství bude stále 4 a 9 měsíců. Zase u nezemědělství budeme mít ten strop minimálně 500 propuštěných pracovníků. S tím, že se mohou objevit u malých eh, trhů práce určité výjimky, na základě kterých se třeba v některých případech nebudou tyto minimální počty uplatňovat. S tím, že spolufinancování zase bude 50%, byť jsme navrhli, aby u některých zemí a regionů se to mohlo navýšit na 65%. Kromě toho v budoucnosti bude možné, aby to ustanovení o krizi se netýkalo jenom stávající globální finanční hospodářské krize, ale aby se do toho mohly zahrnout i národní a regionální krize, případně aby se to dalo uplatnit na ekologické katastrofy, tak jako Fond Solidarity, by působil tento fond. E, fond Solidarity tady působí vůči aktivům, ale nikoli vůči pracovníkům, kteří přišli o práci a tuto roli na sebe vezme Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace. Opět se bude jednat o aktivní opatření na trhu práce, to platí jak pro oblasti mědělství, tak memoni. Samotné dávky se nebudou přímo rozdávat z tohoto fondu. Ti, kteří se budou chtít účastnit tohoto fondu, budou muset provést aktivní opatření na trhu práce, a směřující k hledání nového zaměstnání anebo přizpůsobení zemědělské činnosti takovým způsobem, aby daný zemědělec byl schopen lépe čelit mezinárodní konkurenci. Kromě toho, na základě určitých technických vylepšení se zjednoduší a zpřístupní celý tento proces a také poskytne větší manevrovací prostor při implementaci, takže když se třeba objeví jedno opatření, které je zvláště užitečné a druhé ne, takže ty prostředky si můžou převést na ta opatření úspěšnější. A kromě toho také vznikne průběžná zpráva, tak abychom v budoucnosti měli aktuálnější informace o tom, jak probíhá implementace během 20 měsíců. Tolik tedy obecný přehled o tom, co ten fond může dokázat, co doufáme, že v budoucnosti dokáže. Ale, pane předsedo, bylo by také možné, aby vystoupili kolegové z generálního zem- ředitelství pro zemědělství, aby doplnili konkrétně něco k zemědělství? Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Omlouvám se za pochybení. Táží se tedy, jestli kolegové z generálního ředitelství Agri chtějí také vystoupit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za možnost doplnit to, co řekla moje kolegyně z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Já jsem tady z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a velmi oceňuji tu upřímnou zpětnou vazbu, kterou jsme zatím dostali. Chtěl bych tedy doplnit, z jakého důvodu byly zahrnuti i zemědělci do EGF. Jak ji řekla moje kolegyně, v minulosti de facto zemědělci byli, nebo respektive stále jsou vyloučeni z možnosti využívat prostředky tohoto fondu. Je to však věc, která bude do budoucna stále potřebnější, jak se budou uzavírat další obchodní dohody, které mohou mít dopad na sektor zemědělství. Motivace tedy eh, byla ještě více mm, promítnuta do nového návrhu rozpočtu na další programovací období, který se objevil v červnu a uh, tam bylo řečeno, že EGF by se mohl aplikovat i na sektor zemědělství, tam, kde bude přežití nebo živobytí těch lidí ohroženo dopady globalizace. Je tedy potřeba se podívat na různé mm, varianty a možnosti, které jsou k dispozici. Volba fondu EGF byla velice na místě je tady celá řada paralel a také rozdílů. Ovšem paralely převažují, kdy už se řešily podobné věci. Je tady tady problém globalizace, dále navrhovaná opatření jsou rovněž podobná, hovoří se tedy o, o rekvalifikačních aktivitách, vzdělávacích aktivitách, které umožní lidem přizpůsobit se novému prostředí. Eh, doba trvání. Toto je krizový fond, eh, jednorázová platba. Částky také jsou velmi podobné. Nehovíříme tady o kompenzacích za obchodní dohody, ale hovoříme tady o omezených částkách. No a celkově to zdůvodnění, proč by zemědělci měli být zahrnutě do fondu, je takové, že to je cílená podpora, zaměřená na zemědělce, která by měla zemědělcům umožnit se přizpůsobit novým tržním podmínkám. Je to tedy dodatečný nástroj, který by měl zemědělcům umožnit se přizpůsobit. Jsou tady určitá specifika. Mm, to ano, zemědělství je jiné než zbytek ekonomiky první řadě, jak již tady zaznělo, zemědělci velmi často jsou tedy osoby samostatně výdělečné činné eh, a to je bude veliká změna, kterou nebude snadné zapracovat do EGF. Dále sektor je mnohem více fragmentován. Nemůžete tedy čekat na propuštění 500 eh, osob v jednom regionu, aby mohl být eh, fond aplikován. Budou potřeba jiná specifická pravidla Obecně tedy ten důvod, proč jsme chtěli zahrnout sektor zemědělství, je ten, že jsme se mysleli, že to je vhodné, že je vhodné, aby spadal pod EGF, aby tam ta možnost byla. Chci eh, vám však zároveň říci, že se to setkalo s určitými výhradami už i jinde, jednak i ve výboru pro o, eh, zaměstnanost, ale také v hospodářském a sociálním výboru kdy mm, byly určité výhrady, aby tyto prostředky byly k dispozici i k zemědělcům. Je pravda, že řada osob to nepovažuje za přínosný dar, ale spíše za takzvaný ten danajský dar pro zemědělce. Také bych se chtěl vyjádřit k jednomu aspektu, k jedné věci, která tady zazněla, a to sice zaznělo zde, že obchodní dohody musí být vyčísleny. To je pravda. Ovšem, eh, my chceme, aby se fond používal tak, eh, aby to bylo, tam byla co největší míra anticipace, tedy aby to nebylo, neprobíhalo retroaktivně, jako v případě zaměstnanců, aby se to nepoužilo ve chvíli, kdy už jsou lidé propuštěni, ale tady chceme předjímat tu situaci, chceme ji anticipovat. A z toho důvodu právě tady chceme nastavit takový proces, který umožní, že ty prostředky, ten fond bude k dispozici, bude připraven už na určitou situaci, ještě než nastane, ještě než ti lidé e, přestanou podnikat. E, je pravda, že e, kolegové mimo sektor zemědělcí by rádi uplatnili podobný přístup. Co se týče vyčíslení dopadů, tak byla provedena celá řada studií a nadále se provádějí další studie. Vy jste tady zmínili případ Mercosuru. Je pravda, že to je jedna velká obchodní dohoda, která se momentálně vyjednává. My eh, v GŘ pro zemědělcí, ale také kolegové v GŘ pro obchod provedli celou řadu studií. Ty studie jsou k dispozici, můžete se s nimi v parlamentu seznámit. Loni eh, v září to bylo také distribuováno výboru INTA. A následně jsme se rozhodli publikovat ty důležité věci. Komise také se rozhodla, že zveřejní úplné posouzení dopadů, které by měla obchodní dohoda s Mercosurem. Takže všechny tyto informace jsou k dispozici a já se postarám o to, abyste ty informace dostali, pokud jste zatím neměli možnost se s nimi seznámit. Takže to je z mé strany vše a rád odpovím na další dotazy. Děkujeme bardzo. Děkuji mnohokrát a poprosím tlumočníky ještě o pár minut trpělivosti. Chci si ještě prosím vzít slovo pan zpravodaj? Jenom poprosím velmi stručně. Děkuji. Já bych nejprve <clears throat> chtěla říct se kolegům, že já se řadím mezi ty, kteří se na tento návrh dívají velmi podezřívavě. E, ta dohoda s Mercosurem, jak si vzpomínáte, vedla k přijetí usnesení parlamentu o mezinárodním obchodu, kde jsme řekli, že je třeba přehodnotit tyto dohody s ohledem na dopady na evropské zemědělce. Na tom se, myslím, všichni shodneme. Také bych chtěl říci, že tato zpráva není eh, zprávou z vlastního podnětu, je to zpráva, kterou eh, já prostě musím připravit a samozřejmě musím přitom dbát na zájmy evropských zemědělců a na ten náš výbor, eh, přestože přestože se ho eh, toto riziko přímo dotýká, vlastně nezískal výlučnou pravomoc pro zpracování této zprávy, takže zpracovává jenom stanovisko. Eh, je tedy třeba ještě vyjasnit, jakou vůbec máme pravomoc v této záležitosti, jakožto výbor. Proběhla už jednání v listopadu, další jednání budou v březnu, eh, pracuje se na různých studiích dopadu Eh, oblasti ohrožené eh, touto dohodou už si také začínají uvědomovat to riziko, takže to je eh, všechno v běhu. A je to tady skutečně teď hrozba, a není ještě jasné, jak na ní reagovat. My tedy především teď chceme ještě jednat s komisí a radou, zjistit, jak přistoupíme k této otázce. Chceme také diskutovat s výborem pro zaměstnanost, protože bychom nechtěli zůstat v této věci stranou a učiníme maximum pro nalezení řešení, které půjde ve prospěch zemědělců, které bude hájit zájmy pracujících, protože my samozřejmě to můžeme eh, odmítnout, ale musíme se zamyslet nad tím, eh, když to odmítneme, zda najdeme nějaké jiné řešení v rámci třeba společné zemědělské politiky. Musíme eh, vytvořit každopádně silný a rozhodný návrh, abychom byli v jednotní. Děkuji. Jak pokazala Děkuji. Jak ukázala tato diskuse, jedná se o velmi kontroverzní a nejasné téma, eh, kde je potřeba ještě hodně dopracovat, eh, tak aby to odpovídalo specifikám zemědělství. Já myslím, že tím bychom mohli ukončit tuto výměnu názoru s tím, že se sejdeme znova v 15 hodin, eh, kde mezi nás přijde dánská ministrině zemědělství. Ještě jednou děkuji za pozornost a děkuji tlumočníkům. Omlouvám se za protažení.